z minulé schůze 15. dubna e, jsou k dispozici. Jsou nějaké námitky? Tím je zápis schválen. Výbor pro právní zá